Good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás na dnešní schůzi výboru EMPL. Ráda bych zahájila naši schůzi, tak prosím, vezměte si sluchátka. Ráda bych zahájila naši dnešní schůzi. Vítám vás zde, budu dnes předsedat Podívejme se tedy na zahájení na návrh pořadu jednání. Můžeme, do, můžeme tedy schválit takto pořad jednání bez změn. Druhý bod. Všechny mm, jazyky našeho výboru jsou k dispozici dnes, kromě maltštiny, která tedy není k dispozici takže nemáme maltštinu dnes. <laughs> Another announcement. Další sdělení, krátké sdělení. 20. Eh, chtěla bych vás informovat o 25. výročí ETF. Eh, e Bude se 21. listopadu konat eh, kolem oběda, tedy kolem poledne oběd a zahájíme. A nyní se dostáváme ke třetímu bodu. Informace o třístraném jednání. Pokud se nemýlím, tak nás bude informovat paní Radka Maxová. Takže prosím, paní Maxová, chcete nás eh, poinformovat o vývoji jednání? Děkuji. Um, Milí kolegové, milé kolegyně, eh, ráda bych vás informovala o průběhu prvního a druhého trialogu eh, ohledně směrnice vysílání eh, řidičů. První trialog se konal dne 1. října, byl společný pro všechny tři tisky nebo fajly, které jsou politicky vzájemně velmi provázané. Ujistili jsme se s radou, že chceme spolupracovat a najít dohodu co nejdříve, pokud možno za finského předsednictví. Zároveň jsme se dohodli pracovní metody a hlavně zásadu Nothing is agreed until everything is agreed a odsouhlasili si termíny technických jednání a následujících trialogů 4. 5. listopadu to bylo minulý týden, a zasedání ve Štrasburku 25. a 26. listopadu. Druhý trialog eh, proběhl tedy minulý týden. Finské předsednictví po technických jednáních přišlo s kompromisními návrhy na témata, kde má Evropský parlament a Evropská rada v zásadě shodné politické cíle, ale liší se v přístupu nebo v textu zde jsme dosáhli významného pokroku v následujících oblastech. Za prvé, kontrola pracovní doby řidičů. Zde ještě potřebujeme e, určitá dovysvětlení na technické úrovni, ale v zásadě se shodneme. Za druhé, informační systémy ERRU a IMI. Souhlasíme se směřováním kompromisu, ale opět je potřeba plně dovysvětlit otázky přímého přístupu k některým údajům, jako jsou například údaje o risk rating. A za třetí, předběžně jsme si odsouhlasili prováděcí ustanovení k posting declaration s tím, že musíme dovyjasnit otázku identifikace řidičů, abychom stížili falšování dokumentů. Zde se hodně hovořilo o čísle sociálního pojištění, a bude se v tom pokračovat i na třetím trialogu, neboť ne všechny země mají toto číslo zavedeno. Takže se bude hledat eh, určitá společná identifikace řidičů. Dále jsou otevřené otázky třetích zemí. To znamená, jak zajistit férovou soutěž mezi dopravci Evropské unie a třetích zemí. Zde jsme měli velmi zajímavou debatu, které ještě budeme pokračovat. Rada navrhla kompromis, na kterém bychom jako Evropský parlament ještě rádi zapracovali. Zde hodně diskutujeme otázku společného přístupu Evropské unie a nebo větší podpory bilaterálních jednání. Není zatím dořešeno. Dále máme otevřenou otázku Smart Enforcement, Reporting and Training. Tam jsme vyzvali předsednictví, aby bylo ambicióznější a dodalo nám materiály, které přišly dnes ráno. Na trialogu se budou řešit zásadní politické otázky 25. a 26. listopadu. Zejména se bude jednat o otázku aplikace posting na intragroup transfers a autobusovou přepravu, dále otázky třetích zemí a identifikace řidičů. To je zatím za mě jako zpravodaje všechno. Děkuji. Thank you. Děkuji. Děkuji vám, paní Maxová. Are there any... Hmm, jsou nějaké otázky k tomu? Pan Willemsen. Paní Jungerius. And Miss Scheibi. A paní Scheibi. Ještě někdo? Ne. Tak začneme panem Vilamusem. Prosím, máte slovo. Velice děkuji. Já bych nejprve chtěl poděkovat zpravodajce za to, že nás informovala o probíhajících trialozích. Mám stručný dotaz. Klíčový instrument, klíčový nástroj, jak zabránit eh, eh, vlastně obcházení toho vysílání bude vlastně druhá generace tzv. inteligentních tachografů, ale zásadní věc je to, zda tyto tachografy už jsou v takovém stavu, aby skutečně zaručili, že bude, moc, že bude možné vymáhat práva řidičů, co se týče doby řízení a doby odpočinku. Já se chci zeptat, zda ta technologie už opravdu je připravená, protože slýchám hlasy, že ta technologie ještě není připravená. Někteří zase říkají, že až ta směrnice bude provedena, uh, už v té době ty tachografy budou uh, takto fungovat. Takže chci se zeptat, zda máte informace od komise, zda tyto informace se třeba objevily během těch uh, trialogů. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Pan Jon Jonkorles, pardon. Paní Jonkorles. Ano, děkuji. Eh, budeme pak hovořit ještě mm, zvlášť o tom bodu, který se týká doby řízení a doby odpočinku. Je to tak? Já bych tedy se k tomu vyjádřila později. Ale teď mám přesto jeden dotaz na paní zpravodajku. Jeden z takových návrhů Evropského parlamentu který se týkal požadavku na prosazování práva, se týkal toho, že by lidé odevzdávali výplatní pásky. To znamená, že by to sloužilo ke kontrole toho, zda ten řidič dostává odpovídající odměnu. Zajímá mě, zda jste se tomu už věnovali během trialogu. Já si myslím, že to je opravdu dobrý nápad, eh, aby se používaly ty výplatní pásky. Mm, každý eh, by mohl dostat svou výplatní pásku, většinou se to posílá přes internet, takže pak by bylo možné je eh, nahrát do nějakého systému a že by to určitě bylo užitečné právě pro vymáhání tohoto práva. Děkuji. Ano, o, tom, o těch dobách řízení, dobách odpočinku budeme pak hovořit ještě zvlášť. Bude to další bod. A teď paní Šejblí, Šejblova. Adam Šejblí. Děkuji. Ano, děkuji. Dobrý den, jakožto stínová zpravodajka za GUE Engel. Pracujeme na balíčku mobility a chtěla bych vlastně vám s vámi pohovořit o těch třech bodech, které považujeme za nejdůležitější na, ohled, na těch příš, pro ty příští schůze trialogu. Jak jste již zaznělo, skutečně je zde otázka těch inteligentních tachografů. Jak už zde zaznělo, to se nám zdá skutečně zásadní bod, který by se měl zavést co nejrychleji, pokud chceme, aby všechno to, co je navrženo, bylo zavedeno, aby se zlepšily pracovní podmínky řidičů, takže inteligentní tachografy. Další věc, která se mi zdá zásadní, je otázka referenčního období do odpočinkového času řidičů. Zde jsme opravdu hodně proto, aby se těch zachránit 379, eh, který hovoří o dvou týdnech a nikoli v čtyřech týdnech, jak navrhuje komise a rada. A třetí bod, který se nám zdá velmi důležitý právě v rámci tohoto trialogu, je zápojení lehkých užitkových vozidel do toho balíčku o mobilitě. Zatím jsou tam jen vozidla nad 3,5 tuny, která patří, která jsou zahrnuta do balíčku mobility, takže všechno to, co se týká zahrani- eh, přeshraniční dopravy eh, zboží a lehkých užitkových vozidel, tak to není regulováno a to je stále větší část silniční přepravy, takže navrhujeme, aby to byl ten, eh, aby se zachoval ten pozměňovací návrh 373, který se týká těch vozidel vozidel kolem 2,4 tuny, pod 3,5 tuny, tedy lehkých užitkových vozidel. Děkuji. Děkuji. A nyní je čas na odpověď, tak prosím. Děkuji velmi krátce. Smart tachografy se řeší na jednání e, trialogu. E, je to samozřejmě politická otázka a jedná se tam samozřejmě i o e, Eh, určitém odkladu funkčnosti. Není to zatím uzavřeno a mám stejné informace, že tachografy, smart tachografy druhé generace nejsou ještě plně vyvinuty, takže to bude také předmětem jednání trialogu. Výplatní pásky, co si zatím vzpomínám, tak eh, jsme na trialogu neřešili a lehké užitkové vozy byla otázka vznesená na trialogu, ale nebylo uzavřeno, protože samozřejmě řidiči těchto lehkých užitkových vozů, ehm, dá se říci, někdy překračují eh, stanovené doby jízdy a je to nebezpečné pro ostatní řidiče, takže se tomu určitě budeme věnovat i na posledním trialogu. Thank you for the report. Uh, I don't see any other question. Děkuji mnohokrát. Žádné další otázky nevidím, takže budeme pokračovat v nařízení 561 z roku 2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku. A pak tam máme ještě další nařízení, pokud jde o určování polohy pomocí tachografu. A slovo má pan Radke jakožto zpravodaj. Děkuji, budu mluvit německy. Takže jsem ta, ten název, to, jsem rád, že nemusím opakovat název tohoto dokumentu, to už je už udělala za mě paní předsedkyně. Konaly se dva trialogy jeden společný trialog, kde se jednalo o všech třech těchto záležitostech, to je část balíčku o mobilitě tedy, a potom trialog, kde se jednalo konkrétně o těch eh, dobách řízení a dobách odpočinku. Co k tomu můžu říci? Byly to takové spíše technické trialogy, to jsou ty skutečné horké brambory tedy, které se ještě budou projednávat v, ve Štrasburku. Byl bych rád, kdyby hm, jedna ta horká brambora je samozřejmě otázka, Eh, řidičů v mezinárodních, eh, mezinárodní přepravě, eh, které jsou krátké, ale jsou společně propojené to je bod, kde byl určitý odpor v radě, to je otázka dálniční infrastruktury, těch parkovacích eh, prostor, parkovacích eh, ploch, san, san, sociálních zařízení, všech těchto záležitostí na tu dobu odpočinku a to je také propojeno s otázkami možností přenocování nebo přespání v kabině vozidla, protože také zde v jednání v parlamentem, s parlamentem jasně zaznělo, že by mělo, mělo se jim zakázat spá, přespávat v kabině, ne ani tak kvůli otázkám pohodlí, ale jde zde o bezpečnost, o ty aspekty spojené s bezpečností. A já se domnívám, když většinově jsme došli k tomuto přesvědčení, že tedy není rozumné, aby vlastně se zbožím v eh, vlastně v, v, tom auto, v tom vozidle přenocovával na nehlídaných parkovištích, tak vlastně ty země by měly být zavázány k tomu, aby se vybudovala a poskytla jim dostatečná infrastruktura dálniční. Takže to byl jeden z těch uzlových bodů, z těch bodů, Diskutuje se také potom o té zpáteční cestě domů, jaká by měla být ta referenční doba, ten referenční čas. Potom se také hovořilo o těch inteligentních tachogra- tachografech. Ano, my vlast, vlastně dochází k určitému vývoji, ale my zde vlastně neodpovídáme za technický rozvoj, ale my jsme zákonodárci, pracujeme na legislativě, takže musíme vlastně zapracovat do legislativy to, aby až ta příslušná technologie nebo technika bude k dispozici, aby už ty podmínky pro její zavádění byly. Potom se jednalo také o těch menších vozidlech do 2,4 tuny. Tady vlastně se debatovalo o tom, abychom se zaměřili na ty lidi, kteří vlastně pracují jako řidiči, to znamená, jejich, kdy řízení je vlastně těžištěm jejich činnosti, aby se nejednalo třeba o řemeslníky nebo živnostníky, kteří vlastně používají tato vozidla pouze k přepravě, ale aby se jednalo o lidi, jejichž povoláním je tedy povolání řidiče, jejich prací tak vlastně, aby tam se také jednalo o povinnosti tachografu, ale ale také o zajištění bezpečnosti. Toto všechno jsou ty stěžejní body, o, na kterých se musíme shodnout na příštím trialogu ve Štrasburku. A poslední připomínka, to, co je obtížné v se, když se hlasovalo o balíčku mobility, tak samozřejmě máme všechno jiné než silný mandát. Před krátce před volbami se tom hovořilo, ale silný mandát parlamentu vypadá jinak než to, co my máme, což samozřejmě nám stěžuje vyjednávací pozici v těch eh, jednáních eh, ve Štrasburku. Co se týká mě a naší politické strany, tak některé ty body jsou pro mě jasné a také se bude hovořit o platu tedy v rámci tohoto trialogu. Děkuji. Děkuji paní Jonkorios a paní Fint. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Když se hovoří o otevřených trialozích, tak to může znamenat, že se vyjednávání dostává do finiše. Možná, že to neříkám úplně zdvořile, ale lepší, když budeme mít teď jasno, než kdybychom se potom k tomu už nedostali, protože trialogy doběhly do konce. Musím říci, že zaznamenávám jisté signály, nemluvím konkrétně o panovi kolegovi, ale obecně, že to dvoutýdenní referenční období není obhajováno během vyjednávání a, vyjednávání. a já bych ráda využila této příležitosti a řekla, že by to byla veliká chyba. Já vím, že Rada chce prodloužit referenční období na čtyři týdny. V praxi to bude znamenat tři dlouhé pracovní týdny pro řidiče a následně dlouhý odpočinek. Vím, že ta diskuse byla velmi bouzlivá v Evropském parlamentu na toto téma, že dochází ke zhoršování pracovních podmínek, zdraví řidičů a bezpečnosti silničního provozu a že to zrovna není směr, kterým bychom se měli chtít ubírat. Veškeré předchozí pokusy v Evropském parlamentu zvýšit flexibilitu pracovní doby řidičů selhaly. Když se podíváme na tři agendy balíčku mobility, tak tady u tohoto právě byla největší podpora v Evropském parlamentu. Po trialogu se bude odděleně hlasovat o těchto třech spisech. Nebudeme mít jedno hlasování pro všechny. A jako výbor EMPL bychom se měli stavět za zdraví a bezpečnost v práci a že na to bychom neměli u hlasování zapomínat. Doufám tedy, že je jasné, že referenční období dvou týdnů je opravdu červená linie, která nesmí být překročena, pakliže to máme odhlasovat. Paní Fint, prosím, máte slovo. Omlouvám se. Hmm. Děkuji mnohokrát, pane Radke, za vaši zprávu. Budu pokračovat v dánštině. Já páka 100% op om fru Jongev. Děkuji. Velmi podporuji to, co říkala paní Jongerius týkající se prodloužení referenčního období. Asi neexistuje odborový svaz v Evropské unii, který by podporoval ty čtyři týdny. A opravdu je to červená, červená linie pro nás. Tady přece jenom nejde o pracovní podmínky jenom u řidičů. Má to dopad na bezpečnost silničního provozu. Na ostatní řidiče, spolujezdce, dospělé, děti, na všechny, kteří se mohou náhodou ocitnout v silničním provozu. Oni říkají, že potřebují větší flexibilitu, no ale referenční období dvou týdnů, to je přece dostatečná flexibilita. To by mělo stačit. Pokud eh, by to byly čtyři týdny, tak si myslím, že ta flexibilita by byla příliš vysoká. A že opravdu by vedlo k tomu, že potom jim budou dávat to volno v jednom dlouhém období a objeví se riziko, že nás do budoucnosti bude čekat spousta velkých tyráků, které budou řídit řidiči po třech, týdn- po třech týdnech bez odpočinku. A nyní paní Sander, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem chtěla připomenout, že už máme za sebou měsíce a měsíce práce na tomto balíčku pro mobilitu. A tak bych doufala, že to posuneme teď rychleji ku předu. Věřím zpravodajům, děkuji jim, děkuji také Denisovi za jeho text a chtěla jsem jenom připomenout hlavní zásady, za které bojujeme na evropské úrovni. Za prvé, chceme spravedlivější Evropu. Evropu, kde budou spravedlivé pracovní podmínky pro všechny pracující. Ať už v dopravě, či jinde. Zároveň ale také chceme bezpečnost. A to myslím, že je zcela zásadní věc. Pracovní podmínky, výkon řádný výkon práce ve spravedlivých podmínkách jde ruku v ruce. A kromě těchto zásad chci ještě zmínit dvě, tři věci, které jsou pro nás zásadní a Evropský parlament by v nich měl mít velkou ambici. Za prvé, chytré tachografy. Ano, pochopitelně technika se vyvíjí, ale my jako zákonodárce jsme měli ambice a musíme si je zachovat. A postarat se o to, aby tyto tachografy byly zaváděny co nejrychleji. Teď, co se týče lehkých, lehkých užitných vozidel, tak tam je zase potřeba to posunout trochu ku předu. Je potřeba vytvořit evropský rámec pro toto odvětví. Protože dnes řidiči těchto vozidel podstatě nejsou předmětem žádné právní úpravy. Doba odpočinku tam v podstatě není nijak upravena. A je potřeba postarat se o to, že eh, budou mít odpočinek mimo kabinu. Já vím tedy, že jim trochu vybavili ty kabiny, ale přesto myslím si, že i toto je otázka bezpečnosti. Děkuji. Děkuji vám. A souhlasím s tím, že je to potřeba vyřešit. Že je potřeba, aby jak si neodpočívali řidiči na ulici. Jsme konec konců politici v oblasti sociální politiky a tak bychom měli zajistit řešení, které bude chránit i jejich soukromí a že to by možná mělo být eh, jedním z hlavních bodů v této oblasti, v tomto volebním období. Takže ještě jednou děkuji, děkuji zpravodajům a tím se dostáváme ke schválení zápisů ze schůzí. Předpokládám, že můžeme schválit, že nikdo nemá námitky. A tím pádem už se můžeme pustit do Evropského sociálního fondu Plus. Tedy ESF Plus paní Adriana Suková. A warm welcome. A warm welcome and Vítáme vás Řeknete nám na úvod pár slov o Evropském sociálním fondu Plus. Děkujeme, že jste mezi nás zavítala a máte slovo, prosím. Dobré odpoledne. Milé kolegyně, milí kolegové, jsem velice ráda, že mohu být mezi vámi a že vám mohu představit návrh Evropské komise, který se týká Evropského sociálního fondu Plus, který je relativně starý, pochází z května loňského roku, ale jak víte, zatím jsme ještě nezahájili jednání v rámci zákonodárců, spoluzákonodárců. Čili já teď využiji čas, abych si vyslechla také vaše názory, jak můžeme postupovat, až se nám podaří organizovat trialogy. Za prvé chci říct, že jsem velice ráda, že jste zpravodaj, pan Kasy, a také vidím některé stínové zpravodaje. Pan Kasa, pan zpravodaj. Máme společné cíle, chceme, abychom dosáhli mezi spoluzákonodárci schody a to, co nejdříve, to je také jedno z takových klíčových poselství usnesení Evropského parlamentu z 10. října. To znamená, že by se mělo pokročit s touto legislativou, která se týká sociálních věcí, aby členské státy také mohly co nejrychleji začít využívat strukturální fondy a také Evropský sociální fond plus, už aby mohly tyto fondy využívat eh, už na začátku roku 2021. Dovolte mi upozornit na nejdůležitější prvky tohoto návrhu. Vzadu se někdo hlásí a vystoupí později v diskusi. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Já jsem myslela, že jsem třeba řekla něco chybného, že se tam někdo hlásí. Tak, můžu pokračovat. Evropský sociální fond plus, bohužel není to úplně viditelné na tom snímku, takže budu to popisovat. Je to součástí víceletého finančního rámce v roce 2021 a do roku 2027. Máme zde kapitoly, podkapitoly, takže mm, invest, máme zde regionální rozvoj a soudržnost ekonomická a měnová unie a investice do lidí. A poprvé je vlastně ESF Plus v rámci víceletého finančního rámce. Vidíme, že také získal podstatnou část rozpočtu a tato podstatná část rozpočtu je určena lidem. ESF Plus je také součástí fondů, které patří do politiky soudržnosti. Máme také společné s, s nařízení o společných ustanoveních, to vlastně máme společné s, třeba s Evropským fondem pro regionální rozvoj, Evropským rybářským fondem a fondem soudržnosti. A pak zde budou také tři speciální fondy eh, AMIF, Uh, eh, a také Fond na ochranu hranic a vlastně i tyto fondy se, se řídí stejnými předpisy. Dovolte mi ještě připomenout, že tento fond byl založen v roce 1957 už v římských e, smlouvě a od té doby získal Evropský sociální fond eh, různé nové úkoly, má eh, pomáhat mobilitu v rámci Evropské unie, má napomáhat zaměstnávání, má také zlepšovat adaptaci pracovníků díky různým vzděláváním a školením ale to byl ten původní úkol, eh, který stále zůstává hlavním úkolem, nicméně od té doby se ty úkoly ještě rozšířily v současnosti, nebo v současné době můžeme říci, že už zatím jsme podpořili 26 milionů lidí, 5,5 milionů z nich byly z ze zranitelných skupin a 39 milionů lidí pocházelo třeba eh, z řad migrantů nebo byly mm, z různé, třeba z různých etnických minorit a tak dále. Bereme v úvahu klíčové výzvy, kterým čelíme, to znamená demografie, změna klimatu, technologický přechod, technologické změny, digitální dovednosti, nové formy práce, také třeba úroveň, také musíme říci, že úroveň chudoby v Evropské unii je stále ještě nepřijatelná a také se musí řešit sociální nerovnosti. To jsou všechno zásadní e, úkoly. Mhm. dochází k tomu, že lidé jsou stále citlivější na eh, své postavení eh, ve společnosti. Celý tento projekt je také mm, pro, propojen i s Evropským pilířem sociálních práv a s Evropským eh, semestrem. Jsou zde také nové výzvy, kterým čelí všechny členské státy a abychom navrhovali projekty, které budou snadno přijatelné, tak jsme navrhli, aby se stávajících pět finančních nástrojů spojilo do nového Evropského sociálního fondu plus. To znamená, teď ten ESF plus se vztahuje na to budoucí programovací období teď pokrývá evropský ESF, eh, e také Evropskou iniciativu pro podporu mladých, také Fond Evropské pomoci nejchudším osobám. To je malý fond, ale velice důležitý a velice nápomocný. Také je zde program pro zaměstnanost a sociální inovace a také program zdraví. Takže vidíte také barevně, ty tři jsou ty starší, pro, eh, ty tři fondy, ty budou vlastně pod, v rámci sdíleného řízení, to znamená, budou je řídit hlavně členské státy a příslušné orgány, zatímco ten program zdraví a program pro zaměstnanost a sociální inovace bude v tom přímém řízení. Evropský sociální fond jako takový, eh, respektive ESF+, plus v tomto novém modu, eh, se snaží také um, propojit um, oblasti sociální, oblasti zdravotní. Máme zde 11 specifických cílů a ten, ty nástroje, které jsou přímo řízené, budou rovněž přispívat k těmto mm, konkrétním cílům. Chceme zaručit kontinuitu, takže ta část, která se týká zaměstnanosti a sociálních inovací, zůstane součástí ESF+. A bude se to vztahovat na tu stávající osu. A další e, část, která se týká třeba mikrofinancování, ta bude, ta bude vlastně převedena pod Evropský e, pracovní orgán. A pak tam vlastně ještě bude speciální kapitola pro sociální inovace, Domníváme se, že abychom zajistili kontinuitu mm, toho, té oblasti, kde, kde máme mnoho různých eh, testů a experimentů, můžeme také vzít v úvahu výsledky těchto testů a experimentů a můžeme um, také umožnit těm Eh, orgánům, které jsou odpovědné za řízení, aby převzali tyto zkušenosti, aby potom ty programy vedly co nejdříve. Co se týče rozpočtu, tak eh, jeho velikost je 101,2 miliard eur, to je návrh, návrh plus eh, sdílené řízení, to je 100 miliard, pak jsou tam ještě zvláštní částky pro nejstálenější regiony, 400 milionů, a abychom také podpořili přeshraniční spolupráci a sociální inovace zvláště, eh, tak jsme ještě vyčlenili zvláštní částku 200 milionů eur. A je to stále vlastně v rámci toho sdíleného řízení. Potom ESF, které je buď v rámci přímého nebo nepřímého řízení, má dvě části, to znamená zaměstnanost a sociální inovace 761 milionů a ta otázka, která se týká programu zdraví, 413 milionů. Eh, usilujeme o to, aby mm, ten fond byl flexibilní a aby členské státy mohly připravit eh, své programy podle těch cílů ESF+, a aby mohly reagovat na výzvy, kterým čelí ve svých eh, zemích nebo ve svých regionech. Také bych ještě chtěla říci, že bychom chtěli více propojit ESF e Plus a Evropský semestr. Už jsme to vlastně učinili a také se to ukázalo, když, jsme třeba připravo, když byly připravovány doporučení pro jednotlivé země na rok 2019, tak tam byla speciální příloha, která umožnila Evropské komisi, aby vyjádřila své názory, které se týkají jednotlivých členských států a jejich hlavních výzev, hlavních problémů nebo nedostatečných eh, investic. A také tam byly i návrhy, Eh, jaké fondy mohou využívat, ESF+, nebo třeba fondy soudržnosti, takže tam byly návrhy, jak je možné ty nedostatky řešit pomocí těch konkrétních fondů. Dále jsme také vedli eh, rozhovory eh, s zástupci přímého nebo nepřímého řízení, co se týče programu na příští programovací období. Také v rámci nařízení OSF e Plus jsme navrhli jasný mm, požadavek, aby doporučení pro jednotlivá země se týkala konkrétních priorit v rámci programu ESF+. A očekáváme tedy, že tam budou jasně identifikované, identifikovatelné eh, finanční eh, návrhy, které pomohou členským státům provádět důležité reformy. A také tam máme regionální aspekt eh, a politické hodnocení. To znamená země, které mají svůj přístup založený na regionech, mohou také využít určité indikátory a mohou jasně ukázat eh, potřeby jednotlivých regionů. Pak zde máme tedy otázku tematické koncentrace. Já k tomu mohu říct pouze tři takové věci. Za prvé, učinili jsme velice odvážný krok. Eh, požádali jsme členské státy, aby minimálně 25 těchto prostředků věnovali na e, sociální opatření. Vychází to z toho stávajícího, z tohoto stávajícího e, programu. Máme tedy e, teď požadavek 25 minimálně na sociální inkluzi. A už v tom stávajícím období je tam 24%. Ukazuje se, že tyto věci je nutné řešit v členských státech a také tam důležité je propojení mezi Evropským pilířem sociálních práv a mezi potřebou minimálně 25 prostředků věnovat na opatření týkající se sociální inkluze sociálního začlenování. Musíme také podporovat eh, opatření, která mají vést ke snižování chudoby, musíme podporovat zranitelné skupiny a musíme zaručit, že eh, menšiny a znevýhodněné skupiny budou také dobře začleněny nejenom do společnosti, ale také do pracovního trhu a je zapotřebí tam vyvinout ještě další úsilí. V současnosti máme fond Evropské pomoci nejchudším osobám, který byl rovněž eh, vložen do ESF+. A je zde tedy požadavek, aby minimálně 2% financí plynuly právě na pomoc nejchudším osobám. Na evropské úrovni je toho stále zapotřebí. Je stále zapotřebí, aby v Evropské unii existoval takový fond, který poskytuje materiální pomoc potřebným osobám ale jsou tam také různá třeba doprovodná opatření, poradenství těmto lidem, aby tito lidé našli cestu zpět do společnosti. Také naše střednědobé hodnocení ukázalo, že zde postupujeme s dobrou cestou. Zatím tento fond podpořil 12,7 milionů osob v Evropě, a to je vlastně každý rok toto číslo. Téměř 30 příjemců této pomoci jsou děti. Takže ukazuje se, že zcela jistě důležité, aby tento druh podpory pokračoval. Chtěli bychom celkem, aby na, v, tom, v tom budoucím finančním období na to šlo asi 3,8 miliard eur. Tady hovoříme o 2%, to by byly asi 2 miliardy, ale už teď vedeme dialogy s členskými státy a některé říkají, že by to číslo chtěli zvýšit třeba na 7 nebo 8% právě na tu podporu nejchudším osobám. Pak je zde ještě záležitost eh, nezaměstnanosti mladých. Kom, eh, komise eh, se tomu stále věnuje a mm, věnovala tomu velkou pozornost i v minulém roce, kde připravovala tento návrh. Nezaměstnanost mladých je v mnoha členských státech palčivým problémem. My navrhujeme, že lidé, kteří jsou v takzvané kategorii need v, ve věku 15 až 29, potřebují eh, další eh, podporu a další opatření. V současnosti, v současnosti těch asi 12,9 Navrhujeme, aby členské státy, v nichž je vysoký eh, stupeň osob, které jsou v této oblasti nit, pokud je tam ta míra nebo počet těchto lidí větší než je průměr v EU, tak tyto členské státy by měly minimálně 10 prostředků věnovat právě na podporu zaměstnanosti mladých. Máme zde také eh, iniciativu na podporu mladých a poslední výkazy z roku 2018 ukazují, že třeba záruka pro mladé pomohla 3,5 milionům mladých lidí v členských státech, zatímco iniciativa na podporu mladých, ta byla využita pouze ve 20 členských státech, kde, byly, kde byla velice vysoká míra nezaměstnanosti, a do konce loňského roku bylo podpořeno 2,7 milionů lidí. Byla tam buď přímá pomoc najít práci, nebo nějaká možnost eh, výcviku, dalšího vzdělávání, nebo získání další kvalifikace. Na, v tom dalším období podle statistických údajů bude devět členských států, které budou, které budou v takové situaci, že budou muset eh, minimálně tam dávat 10 Bulharsko, Řecko, Itálie, Rumunsko, Slovensko, Chorvatsko a další země. Takže celkem devět zemí bude muset zřejmě využít eh, tuto podmínku. Také posilujeme tento rámec, také o tom hovořil i, eh, hovořila o tom i nově zvolená předsedkyně komise. Samozřejmě s vámi budeme ještě vést eh, diskuse a také budeme vést i diskuse s různými zástupci mladých, jak ty nástroje upravit a jak zaručit, aby všechny eh, ta opatření byla co nejlépe nastavena, aby mladí lidé získali rychle pomoc, kterou potřebují. kontextu toho čísla 25%, to znamená podmínka minimálně 25% věnovat na sociální inkluzi, tam v tom se věnujeme rovněž chudobě dětí. Sdílíme názor Evropského parlamentu, že odstraňovat chudobu dětí a sociální vyloučení je zásadní pro děti, pro jejich budoucnost a také i pro jejich budoucí dobrý vývoj. Dobré životní podmínky dětí jsou také 11. 11. podmínkou Evropského pilíře sociálních práv a také v mnoha členských státech se o tom hoří v jejich doporučeních pro jednotlivé země o tom, že se mají věnovat této oblasti. Naše návrhy vych, eh, zakládáme právě na eh, výkaznictví, na doporučení pro jednotlivé země a na zprávech. Také zde máme sdělení komise investovat do dětí a už bylo učiněno a provedeno mnoho opatření už v, této, v tomto programovacím období aby děti měly třeba přístup k rané péči, k ranému vzdělávání, opatření na sociální inkluzi pro rodiny dětí. Domníváme se, že je to skutečně eh, důležitá část toho ESF plus že, že, respektive, že tedy poměrně velká část těch financí z ESF plus půjde potom na to inkluzivní vzdělávání, zejména eh, v pěti členských státech. A taky v pěti členských státech to má podpořit lepší přístup dětí ke zdravotní péči a v dalších pěti státech lepší přístup k ranému vzdělávání. Také si myslím, že musíme ještě říct si takové upozornění, protože stále narůstá Eh, narůstají žádosti, aby se z ESF Plus eh, ještě financovaly další oblasti, ale my chceme říci, že pro ESF Plus máme omezený objem peněz, takže máme zde specifické cíle, musíme se zaměřovat při vynakládání peněz na ty priority, máme zde tematickou koncentraci, musíme se zabývat eh, tím, jaká je nejpalčivější, nebo jaký je nejpalčivější problém v tom jednotlivém členském státě a chceme také dosáhnout výrazných změn eh, celkově v těch situacích. Nechceme pouze dosáhnout nějakých dílčích změn tu a tam. Pak jsou zde také zásadní, eh, pak je zde také hm, zásada partnerství, komise, tam eh, také do nařízení o společných ustanoveních dala také tyto podmínky, které se týkají partnerství, to znamená, týká se to všech těch projektů, v rám, které spadají do nařízení o společných ustanoveních. Nicméně v ESF máme ještě specifická ustanovení, která garantují všem současněným stranám, že budou mít možnost získat podporu třeba pro budování kapacit, pokud se také zapojí do provádění ESF plus a budou se podílet také na projektové dokumentaci. Já si myslím, že to už je z mé strany vše. Ráda bych eh, rovněž slyšela vaše návrhy, vaše názory ještě předtím, než zahájíme trialog. A děkuji ještě jednou za tuto příležitost se vystoupit. Report. Děkuji za vaši prezentaci, paní Suková. A než otevřu diskusy, už máme seznam řečníků, tak bych vám ráda oznámila, že dnes má paní Simona Baldasáre narozeniny. Je tady? No, yes. That's... Asi ne, nebo ano? Není zde. Ale má dnes narozeniny. <laughs> Dobře. Takže budeme pokračovat. Dáme slovo zpravodaji panu Davidu Kazovi a potom stínovým zpravodajům. Nejdříve panu Reintkemu jestli vám to hm, paní Reintke, protože musí odejít. Takže pane Kázo, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A také bych rád poděkoval paní Sukové za její prezentaci. Paní Suková se správně zmínila o tom, že o významu sociálního fondu, že je součástí římské smlouvy, takže chápeme, že od samého začátku tento fond byl velice důležitý pro pojem jednotné Evropy. A samozřejmě potřeby jsou z členských států jsou, byly jiné než dnes. Dnes jsou jiné potřeby, jiné výzvy, kterým musíme čelit, takže samozřejmě musíme zase přicházet s novými moderními myšlenkami a s lepšími nástroji eh, v rámci těchto, tohoto fondu. Eh, evropský, po pozice Evropského parlamentu při pro, také tedy pro poskytování zdrojů, tak role, role tohoto parlamentu v přidělování prostředku je důležitá. Jak již řekla zvolená předsedkyně komise, tak jsou zde závazky, že eh, se bude pokračovat v té záruce pro děti. Takže poskytuje komise nějaké hodnocení tady k tomuto, zejména s ohledem na SFF+, a potom jaké úvahy eh, má komise v souvislosti se zárukou pro děti. Byla byste, byla byste tedy ochotná, schopna nám, nás o tomto poinformovat? Potom také v souvislosti s článkem 7, protože tento parlament eh, je vlastně by měl být zapojen do jednání Máme samozřejmě omezený čas na to, jak dobře víte, na diskusi o těchto důležitých tématech, takže bych rád věděl, jaká je pozice komise, co se týká tady tohoto článku a jeho výkladu. Děkuji. Děkuji, pane Kazo. Nyní budeme pokračovat s tínovými zpravodaji, takže pan Reintke, pan Benifej, paní Semedo, paní Baldasáre, paní Rafalská a pan Guzmao. No, mám ty, takže prosím, já budu velmi rychlá. Budu opravdu pokračovat rychle, protože musím odejít. Já budu velmi stručná. Chtěla bych se zmínit o třech bodech, které si myslím, že budou ty horké brambory. Pan Kaza už se o nich zmínil. Je zde otázka objemu. Parlament musí zaujmout stanovisko. Budeme potřebovat více peněz, to budeme zdůrazňovat a musí se o tom diskutovat ve spolurozhodovacím procesu v, parla, v trialogu a musíme být velmi pevní v tomto. Eh, vy jste již vlastně už předložili ambiciozní eh, na návrh těch 25% pro sociální inkluzi. Myslím si, že to to má důvod, když se podíváme na návrh komise, teď, tak je velice důležité, abychom hovořili o pracovních místech, o zaměstnanosti, ale sociální témata, sociální inkluze, zejména co se týká rovnosti mezi členskými státy, tak tyto peníze jsou opravdu velmi potřebné aby byly tedy náležitě upotřebené. Vy na, váš návrh je 2% minimálních, my máme tedy 3%, myslím si, že bychom to měli zdůrazňovat v trialozích, protože toto je opravdu velice Eh, jsou důležité, aby ty nejzranitelnější skupiny a nejdůležitější mohly využívat těchto peněz. Potom další bod, to je něco, když hovoříme o těch příjemcích, o těch lidech, kterých se to týká, ty peníze, tak se musíme snažit minimalizovat administrativní zátěž pro organizace, protože chceme, aby měli rovný přístup eh, i zástupci občanských společností a tak dále. Takže myslím si, že v trialozích se musíme také na toto zaměřit, aby abychom zajistili, že to nebude příliš administrativně zatěžovat organizace. Toto je výzva na vás, na všechny z vás a zejména na radu a komisi. Potřebujeme skutečně zahájit práci máme málo času, potřebujeme čas na to, abychom si podiskutovali o těch tématech, protože ještě nebylo dosaženo dohody u všech témat. Já nechci, abychom skutečně ta, tu práci, kterou eh, odvádějí tyto organizace, je velice důležitá, takže nechceme, aby docházelo ke spoždění, takže toto je výzva z mé strany. A bohužel musím odejít, protože mám jiné povinnosti. Děkuji. Děkuji za vaše prohlášení a nyní panu Benifej, pan Brando Benifej za SAD, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych tě rád poděkoval zástupkyni Evropské komise za to, že jsem přišla a tedy zejména za její ze velmi zajímavou prezentaci. Říkám to pro nové kolegy, kteří možná nesledovali tuto práci v předchozím volebním období. Dnes tedy máme příležitost diskutovat před trialogem o tomto fondu ESF+, který bude tedy předmětem určitě velmi citlivých jednání. Také bych chtěl využít příležitosti a poděkovat kolegovi Kazovi za jeho zapojení, za jeho důležitou práci a za to, že už obhajoval pozici parlamentu v prvním čtení. Tato pozice byla velmi ambiciozní, jak si asi pamatujete, a hlavní zásluha tedy byla, že vlastně bylo uznáno, že SFS Plus je nejdůležitějším nástrojem pro realizaci sociálních programů Evropské unie a pro dosažení tohoto, eh, těchto cílů patřících do Evropského sociálního pilíře. Je to opravdu velmi důležité pro naše občany, je to program, za který musíme stát, který musíme obhajovat a investovat do tohoto programu. Jakožto stínový zpravodaj za frakci SAD jsem velmi hrdý, že jsem mohl přispívat k práci parlamentu. Posílili jsme ten původní text před předložením pozměňovacích návrhů o otázkách zaměstnanosti, sociální exkluze, boje proti chudobě, vzdělávání co se týká konkrétních cílů, cílů je potřeba o tom samozřejmě diskutovat s komisí, nicméně parlament navrhuje, aby se posílilo úsilí v boji proti nezaměstnanosti mladých, zejména aby se iniciativa pro zaměstnanost mladých eh, přeměnila v určitý mechanismus, který by pomohl čelit určitým krizovým naléhavým situacím eh, v oblasti zaměstnanosti, které jsme zažili během období krize. Také jsme se domnívali, že je důležité zvýšit procento podle článku 7 v tě, pro ty programy pro sociální inkluzi a pro, nejví, pro ty nejvíce zvýhodněné, tak aby se tyto programy posílily. Tento nový program ESF Plus by měl nadále financovat eh, tyto věci a podporovat organizace, které pomáhají těm nejvíce znevýhodněným občanům eh, v jednotlivých členských státech. Já doufám, že předseda Evropského parlamentu pan Sasoli bude obhajovat veřejně práci, už to tedy činil i během minulého volebního období a doufám, že se podaří dosáhnout schody u těchto bodů. Byli bychom si přáli, aby text tohoto nařízení zdůraznil podporu lidem se s postiženími, aby měli lepší přístup ke kvalitním službám v oblasti vzdělávání, práce a služeb. Přejeme si spolufinancovat opatření v rámci boje proti chudobě aby se usnadnil pří, přístup místním orgánům a e, pro financování projektům pro inkluzi na místní úrovni. Evropský parlament už se k těmto otázkám vyslovil v rámci zprávy o e, integraci uprchlíků. Byl jsem zpravodajem. Máme také nový program Záruka pro děti, který by měl e, umožnit dětem ze znevýhodněných sociálních prostředí zajistit přístup k sociálním službám. Paní von der Leyen, když kandidovala tedy na předsedkyni komise, tak o tomto hovořila a doufáme, že nová komise už konečně bude ustavena, bude potvrzená, že bude v během vyjednávání hrát důležitou roli v těchto otázkách, protože se domnívám, že je zde také určitá změna směrování v eh, Evropské komise, která zatím prokazovala spíše opatrnost velkou v těchto věcech. Na závěr bych se rád zmínil o několika kritických bodech. Zejména mám obavy, co se týká toho časového harmonogramu, protože ta, ta věc, ta, ten dosie je velmi složitý a jsou zde ještě další jednání o společných ustanoveních. Já doufám, že trialogy tedy budou pokračovat, abychom nemuseli přijímat nějaká naléhavá, nějaká uspěchaná rozhodnutí u takto důležitých věcí. Nemůžeme si dovolit, aby tak důležité zdroje eh, jako SFF Plus zůstaly zablokovány kvůli časovému plánu vyjednávání. Jakožto parlament, jak již řekl pan Káza, než jsme, nechceme obětovat kvalitu jaksi na, ve prospěch eh, naléhavosti nebo rychlého postupu. Takže bylo by opravdu potřeba trialog zahájit co nejrychleji, abychom předešli těmto situacím. Ještě další bod, o kterém se zde už hovořilo, to jsou otázky Eh, toho vyjednávacího bloku. Parlament chce diskutovat o všech aspektech souvisejících s tím nařízením, včetně té tematické koncentrace, o kterém jste hovořila zástupkyně komise. A samozřejmě o finančních aspektech. To jsou ty nejdůležitější věci běžného legislativního spolurozhodovacího postupu. A doufáme, že budeme moci spoléhat na cenou pomoc komise. Doufám, že se nám to podaří úspěšně dokončit. Ich werde auf Deutsch Budu hovořit německy. Děkuji za vaše příspěvky, kolegyně a kolegové. A nyní má slovo paní Monika Semedo z Renew Europe. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A já budu také mluvit německy. Takže děkuji paní Sukové za prezentaci ESF plus návrhu komise tedy. Ano, v boji proti nezaměstnanosti mladých, tam už bylo dosaženo určitých pokroků, nicméně musíme ještě masívně investovat do boje proti nezaměstnanosti mladých. 10% zdrojů z Evropského sociálního fondu a z iniciativy zaměstnanost mladých, tak je to naplánováno. My bychom byli spíše pro 15%, protože je opravdu na čase jednat. Co se týká záruky pro mladé, tam vlastně vzdělávání, celoživotního vzdělávání je důležité, aby docházelo k dlouhodobé integraci těchto mladých lidí do pracovního trhu. Stejně tak to platí i pro migranty. Migrace to je velká výzva, před kterou stojí Evropská unie a měli bychom skutečně eh, ukázat těmto lidem a pomoci, aby se stali součástí naší společnosti, aby byli zaintegrováni do naší společnosti. Potom, co se týká těch nejpotřebnějších, zde bych byla ráda, kdybychom parlament místo 2% navrhli 3%, také ta inkluzivní opatření pro migranty bychom měli zahrnout. Měli bychom využívat tyto prostředky z dlouhodobého hlediska. A konkrétní otázku bych ještě měla, co se týká zjednodušení a odbourávání eh, administrativní zátěže. Jak konkrétně to vypadá v praxi? Já vím, že někdy eh, jsou zde dlouhé čekací období, měsíce musí organizace čekat, než jim budou vypláceny mzdy a musí čerpat ze svých rezerv, aby mohli realizovat projekty. Jak zajistí komise, eh, na začát, aby od začátku projektu byly tyto prostředky převáděny, tak aby byla zajištěna flexibilita, zjednodušení, aniž by nicméně docházelo ke zneužívání samozřejmě. Děkuji. Děkuji paní Semedo a dále paní Baldassare. Nein. Není tady. Takže paní Rafalská bude pokračovat za EKR. Bende mluví a věn... Budu mluvit polsky. Přeji všechno nejlepší k narozeninám Všeho do, vše, všechno dobré. Děkuji také mnohokrát za zajímavé informace, které nám ukazují, jak složité vyjednávání nás čeká. Je to totiž oblast, která je velice široká. Když říkáme, že se bude jednat o Evropský sociální fond plus, tak potom v polské sociální politice plus znamená dobrá sociální politika do které věnujeme další prostředky navíc. A také má dojít k politice změny struktury výdajů. Vy jste o ní hovořila ve své prezentaci. A my jsme se také nad ní zamýšleli. A je jasně vidět, že se objevují návrhy na to, že by mělo být dáno více peněz na ty nejchudší osoby a že došlo že by mělo dojít ke zvýšení z těch 2% na vyšší částku. Já jsem chtěla upozornit ještě na jeden aspekt, který zatím se tady neobjevoval. Nejde jenom o zvyšování výdajů na těch pět finančních nástrojů, které byly zmíněny, musíme také zvýšit efektivitu vynakládání těchto prostředků. Potřebujeme prostředky na efektivnější politiku zaměstnanosti mladých. To nejsou programy, které běží pár dní. Musí nám jít ale o to, aby tyto peníze byly vynakládány efektivně. Mluvili jsme také o záruce pro děti. Pokud chceme vědět, že je efektivita vysoká, tak potom musíme mít opravdu radikální motivační prostředky. Tady v podstatě nemůžeme politicky postupovat pouze malými kroky, protože jinak bychom co volební období si museli voličům vysvětlovat, jak to, že nedokážeme snižovat eh, chudobu mezi dětmi a mezi mladými, nebo mezi rodinami, které mají více dětí. A pak mám ještě jednu otázku, kterou mi často kladou nevládní organizace a která se týká sociální ekonomiky. Především jde o přístup k zaměstnání pro všechny osoby, které e, o zaměstnání mají zájem. Tady by mě zajímalo, kdybychom do konkrétního cíle vložili sociální ekonomiku, jestli tím neodsuneme bokem otázku sociálního vyloučení. A říkám to z toho důvodu, že organizace, které se zabývají sociální ekonomikou, nemají ve všech případech tak bohaté zkušenosti jako v jiných zemích. Třeba v Německu, nebo ve Francii, nebo v Itálii. Naše polské organizace, které se zabývají sociální ekonomikou, nám říkají, že kdyby sociální ekonomika tam byla takto zahrnuta, takže to v podstatě povede k jejich oslabení. A hovořím tedy o tom, že bychom tady měli sociální a ekonomiku jako zvláštní konkrétní cíl pro sociální hospodářství. Děkuji. Gut. Dobře, děkuji, paní Rafalská. Mám tady na seznamu ještě pana Guzma, ale on tady není v sále, takže to už jsem tedy viděla. Takže Nyní budeme pokračovat s dalšími řečníky. Pan Petn, paní Dobrev, paní Sander, pan Manders a pan Satuj. A další. Takže pane Petn, máte slovo. Thank you, chair. Děkuji mnohokrát. Děkuji za zajímavou prezentaci. Předtím než jsem měl to štěstí vstoupit do Evropského parlamentu, tak jsem provozoval charitativní organizace ve Spojeném království. Musím říct, že mám pár velkých výhrad, na které bych se rád zeptal. Zdá se, že vaše prezentace a mnoho současné práce se soustředuje spíše na proces a na byrokracii, spíše než na to, jak dobře jsou tyto fondy využívány. A když se podíváme na minulost, tak to zase na tom tento fond nebyl tak dobře, protože čtvrtina Evropanů je pořád v chudobě a stále máme vysokou chudobu u mladých a u dětí. Takže než budeme do tohoto programu dávat ještě více peněz, tak si myslím, že bychom měli zjistit, jak eh, zajistit maximální návratnost. Ano, vy jste hovořila o tematické koncentraci, nejenom o nějaké parciální podpoře. Ale když se podívám na literaturu, tak tady se hovoří o třech tématech, jedenácti oblastech a prostě široké škále projektů, které se mají podporovat. Takže já myslím, že Evropská komise by měla udělat dvě věci. Pochopitelně kolegové se k tomu také vyjádří. Je potřeba, abychom skutečně se zavázali, že to budeme dobře kontrolovat a monitorovat. Ne, až to všechno skončí, ale ještě předtím, než to začne tak abychom následně byli schopni spočítat po roce, po třech, po pěti, jestli to je úspěšné. A nejde mi jenom o výstupy. Vy říkáte, že 2,7 milionů a mladých lidí eh, je v zaměstnání, nebo bylo zaměstnáno a já si stále kladu otázku, jestli jsou pořád zaměstnaní, jestli došlo ke snížení chudoby. To jsou informace, které potřebujeme. A za druhé, u ESF Plus existoval argument, že se zjednoduší administrativa. Vypadalo to, že když jste z těch pět fondů do jednoho sloučili, takže to je jednodušší, ale jde o to, jaké to bude v praxi. Z osobní zkušenosti vím, že malé charitativní organizace, které působí ty největší změny, jsou přesně typem organizací, pro které je hrozně těžké dostat peníze z tohoto programu. A zajímalo by mě, co s tím uděláte, aby to tedy pro ně bylo možnější abychom neplýtvali penězi. Potřebujeme prostě si to pořádně vyhodnotit a zjistit, jestli se nedá snížit administrativní zátěž. Děkuji, pane Petne. A nyní má slovo paní Dobrev. Thank you for your uh, word. Děkuji, děkuji za tato prezentace. My jsme Evropa je vlastně jednou z takových nej, nejrozvinutějších částí světa, máme dobrou ekonomiku, máme zde jednotný trh, máme zde politiku soudržnosti, měnovou unii a tak dále. Ale protože žijeme v jedné z nejsilnějších ekonomik světa, tak je pro nás frustrující, že za posledních desetiletí narůstají nerovnosti v EU. A já bych chtěla poděkovat všem poslancům Evropského parlamentu, kteří pochopili že je to výzva, že to je problém a už to řešili v tom posledním, během toho posledního legislativního období a teď máme zde zástupce EPP, Renew, Zelené, eh, socialisty a jsem velice ráda, je to pro mě ctí, že můžeme zde na tom pracovat, abychom zde měli více prostředků na sociální inkluzi, aby všichni pochopili, že, sil, že Evropa nebude silná, pokud zde nebude dostatečná sociální koheze. Takže já chci říci, že pro mě je čest, že na tom mohu s vámi pracovat. Chtěla bych ale říci, že samozřejmě potřebujeme více financí na sociální politiku. Bez peněz ničeho nedosáhneme. Ale velice důležitá je také efektivita vynakládání těchto peněz. A už v minulých letech eh, se na to poukazovalo, protože mnoho peněz bylo vynaloženo na tyto různé politické, eh, politické opatření. A přesto v mnoha členských státech došlo k ještě většímu nárůstu nerovností. Takže se chci zeptat, měli bychom také monitorovat situaci a budeme moci také třeba zasahovat v jednotlivých členských státech, pokud zjistíme, že jejich opatření nejsou efektivní. Vím, že jsou zde už každoroční monitorovací postupy, ale skutečně se domnívám, že nestačí. Potřebujeme nějaká opatření, kde Evropská unie může zasáhnout ve členských státech, pokud vidí, že prováděná opatření v členských státech zkrátka neplní svůj účel. To znamená, že tam bylo vynaloženo mnoho peněz, která měla velice chabý výsledek. Takže chci se zeptat, zda komise, Evropský parlament a snad i rada mohou pro, přijít s nějakým opatřením, abychom měli větší kontrolu nad těmi financemi a abychom tam měli větší vliv. Eh, než jak tomu bylo doposud, nad tím, jaká je efektivita těch vynaložených prostředků. Děkuji. Říká paní předsedkyně, děkuji paní Dobrev. Já ještě poupravím seznam. Ještě pan Sanderson, pan Mandas a pan Santorim. Takže nejprve pan Pislaro. Děkuji. Já bych chtěla nejprve poděkovat za prezentaci. Myslím si, že toto téma je nesmírně důležité. Mám sám za sebe několik velice konkrétních otázek. Za prvé, říkáte, že dnes klademe, eh, nebo dnes eh, se velice silně věnujeme otázce dětí a chudobě dětí, Mm, známe také návrhy paní Ursuly von der Leyen. Je zde také třeba její návrh na takzvanou záruku pro děti. Můžete nás podrobně informovat, jak to bude s tou zárukou pro děti? Kam to chcete, jak to chcete zapojit, tuto záruku třeba do ESF+. To je velice důležité, protože záruka pro děti musí být eh, integrovaným způsobem zavedena do praxe. Nemůže jen tak eh, propojovat eh, nebo brát v úvahu jednotlivé oblasti sociálně a zdravotní. Musí to být nějaký nástroj, který bude integrovaný. A i komise říkala, že musíme usilovat o integrované nástroje, třeba v těch doporučeních pro jednotlivé země. Už jste se tomu věnovali, té záruce pro děti? Nebo tam, teď tam probíhá nějaké hodnocení, jak, jak, jak si stojíte? Za druhé, Teď navážu na tu otázku efektivnosti. Můžeme hovořit, že sociální služba se, nebo sociální služby se vyvíjejí po celém světě. Za prvé internalizace služeb, za druhé externalizace služeb, platby za určité úsilí. A potom chceme určité sociální kontrakty, pak máme například eh, model ze Spojeného království, určité mm, bondy, sociální investice. A pak je zde ještě model, že budeme vyplácet finance pouze pokud ten projekt přinese výsledky. Také to souvisí i s projektem InvestEU a se čtyřmi miliardami, které máme vlastně poprvé eh, k dispozici na sociální investice. Pracujete na tom, aby, se, aby zde byla koordinace mezi ESF Plus a Invest EU? A zaměřujete se také třeba na poskytování sociálních služeb eh, těmi nejmodernějšími způsoby? Zamyslíte se třeba na těmi to eh, bondy pro sociální investice? Pak se chci ještě zeptat na jednu věc. ESF Plus je vlastně takový, takové politické poselství, jakou Evropu chceme. Hmm, hovořili jsme třeba se zástupci romské menšiny, někteří z nás, a mm, oni eh, říkali, že skutečně strádají a že mají občas pocit, že Evropa selhává v tom, jak eh, se věnuje otázce romské menšiny nebo romské komunity. Některé je důležité si uvědomit, že tyto sociální nástroje, to není nějaká charita, to je zkrátka investice do lepší budoucnosti Evropy. Děkuji a nyní paní Sandr. Děkuji paní předsedkyně. Já bych nejprve ráda poděkovala zpravodaji panu Kazovi a stínovým zpravodajům za jejich zapojení při práci na této věci. Co se týká abychom pomáhali lidem ve skutečně složité situaci. To je výzva, která překračuje evropské hranice. Zatímco v Evropě přichází zima v Evropě, v jednotlivých státech. Já bych se chtěla zaměřit na ten program pomoci pro ty nejvíce znevýhodněné a zdůraznit povinnost, kterou zde máme jakožto Evropský parlament eh, v Evropské unii, abychom podpořili toto financování. Myslím si, že nejprve to musíme zjednodušit, tak aby ti, ty zúčastněné strany měly co nejjednodušší přístup, protože je to pro malé organizace velmi obtížné. A druhý bod, který bych ráda zdůraznila, to je ta úroveň. Před několika týdny jsem se setkala s těmi potravinovými bankami francouzskými a evropskými ve Štrasburku a za jejich zástupci mi sdělili jejich obavy, pokud jde o snižování finančních prostředků v této oblasti. Takže bych opravdu chtěla bojovat za to, abychom udrželi ten, tu hranici těch 3% s navrhovanou Evropským parlamentem. Myslím si, že jakožto poslanci Evropského parlamentu máme povinnost, abychom skutečně byli na výši a co nejvíce pomáhali těm nejznevýhodněnějším. Děkuji. Děkuji a nyní pan Mandras. Děkuji. Chtěla bych také poděkovat paní Sukové za prezentaci. Práce, která se odvádí v rámci ESF nebo ESF+, má velký význam. Hovoříme o sociálním vyloučení a pak se také zabýváme hlavně mladými lidmi, kteří jsou bez práce. Samozřejmě, to je důležité, ale my se na ně zaměřujeme docela hodně. Já si myslím, že nepotřebujeme ani tak více peněz, jako spíše potřebujeme přesvědčit naše společnost, že je důležité, aby zabránila sociálnímu vyloučení, aby zde byla vyvážená společnost. Chci se zeptat, můžeme využít třeba prostředky z ESF+, na to, abychom přesvědčovali Evropany, že je dobré eh, vyhnout se sociálnímu vyloučení. Evropská unie se za posledních 20 let zaměřovala na eh, třeba v rámci vnitřního trhu na nadnárodní firmy, kteří získali mnoho výhod, ale zaměstnanci takové výhody neměli a vlastně ani neměli příliš výhod z toho, že zde dobře fungoval vnitřní trh. Já bych chtěl zdůraznit, že zapotřebí najít nějaké cesty, jak přesvědčit společnost, že má zabraňovat tomu, aby docházelo k sociálnímu vyloučení. Za druhé bych ještě chtěla říci, že já zastupuji seniory, když je vám více než 55 let a přijdete o práci, tak je dost těžké najít novou, protože třeba už máte také vysoké platové požadavky a tak dále. V minulosti byly, existovaly určité cechy a takové svazy. Byly tam, byl tam takový duální systém. Byli tam lidé, kteří byli zkušení z praxe a to se kombinovalo s moderním s, s moderním vzděláváním. Pokud bychom měli takový třeba systém, že by mladý člověk bez zkušeností pracoval s nějakým starším pracovníkem, který naopak se může podělit o své zkušenosti, jak by to mohlo fungovat. Protože je důležité samozřejmě klást pozornost eh, eh, na mladé lidi, a jinak není budoucnost, ale musíme zároveň se věnovat i starším lidem, starším osobám. Potřebujeme vyváženou společnost. Takže já bych se chtěla zeptat, zda třeba se e, přemýšlí o takové možnosti takových dvojitých pracovních míst pro mladého a e, no, prostě pro mladého člověka a pro seniora. Ale hlavně se chci zeptat, jak můžeme přesvědčit naše občany, že je nesmírně důležité zabránit tomu, aby docházelo k sociálnímu vyloučení. Děkuji. Herzlichen Dank. Jetzt, um... Srdečně děkuji. Ještě mm, zde máme dalšího řečníka a potom dáme prostor paní Sukové, aby odpověděla. Tak pan Satory, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji paní Suková za vaši prezentaci a děkuji zpravodaji za příspěvek SFF Plus může být skutečně úžasný nástroj, který by nám měl pomoci vybudovat eh, Evropu, která buduje, která zapojuje i ty nejznevýhodnější a skutečně boje za ten evropský projekt který eh, bude skutečně užitečný pro občany, ale bude, je potřeba, aby ty prostředky byly navýši, aby ty systém, ten systém byl přístupný. Takže se vracím k otázce, kterou už položili mý kolegové. Jaké závazky máte k tomu, aby tyto fondy byly přístupné všem zúčastněným subjektům? tak aby vlastně se odbourávala a ta špatná pověst eh, byrokratické zátěže, abychom mohli využít Evropský sociální fond, tak některé eh, organizace prostě nedokáží eh, to vůbec zúřadovat, protože ty nástroje, ta administrativa je skutečně velmi složitá a víme, že nes právě eh, tyto nástroje by měly být co nejblíže terénu, právě i těm menším orgánům a že máme určitou síť aktérů, kteří by měli mít přístup. Takže jaké, to je moje konkrétní otázka, jaké jsou vaše závazky, aby ten systém byl efektivní a splňoval sociální požadavky, aniž by tedy uh, měl tu reputaci té složité byrokratické zátěže. Hovořilo se zde o pomoci nejznevýhodnějším, o dvou procentech, bylo dosaženo konsensu ze strany parlamentu, že je to tedy ta naše červená linie, ta 3 hovořím o ty francouzské zúčastněné subjekty Resto du a ostatní. Eh, nedá, nedávno prezident sám navštívil ty dobročinné eh, charitativní eh, restaurace, které si stěžují na to, že se jim snižují prostředky někdy místní a územní samozprávy. To prostě dělají. A my musíme zajistit, abychom naslouchali těm hráčům z terénu. Můžeme zajistit ještě před zahájením triologu mít minimálně záruku z vaší strany, že budete naslouchat zúčastněným subjektům z terénu, protože jste máme ten naprosto prostý imperativ, abychom jim naslouchali, abychom podporovali ty nejznevýhodnější, nejznevýhodněnější z našich občanů. Děkuji. Ano, děkuji za vaše otázky, za vaše příspěvky, prohlášení a paní Suková, máte slovo. Thank you very much for... Děkuji mnohokrát za vaše otázky a připomínky. Děkuji za aktivní diskusi. Jsem ráda, že váš výbor potvrdil vyjednávací mandát. Já jsem osobně na trialog připravena. Ale jde také o radu, která by do toho měla být zapojena. Snažíme se ovšem maximálně o zrychlení celého procesu, snažíme se najít první možnost pro spuštění trialogu. Pokusím se vaše otázky zhrnout do určitých oblastí. Rozpočet a vyjednávací box. Vyjednávání o víceletém finančním rámci je složité, nejsem tedy příliš optimistická. Nevím, kolik diskusí už k tomu proběhlo, k budoucímu rozpočtu Evropské unie. Už jsme měli několik termínů a propásli jsme několik termínů přijetí víceletého finančního rámce. Je potřeba vědět, kolik peněz bude mít Evropský sociální fond plus k dispozici jaký bude celkový rozpočet Evropské unie pro další období. Ale to by nám nemělo bránit v diskusi o ustanoveních, o pravidlech a nefinančních prvcích tohoto nařízení. Aby se jednání posunulo kupředu a aby se kvůli vyjednávání o MFF neposouvalo vyjednávání celé. Ten vyjednávací balíček je obrovský, jsou tam v podstatě téměř všechna potenciálně citlivá témata pro členské státy. No a právě z toho důvodu eh, ty hranaté závorky mizí velmi pomalu. Zatím tam je skoro všechno. Požadavky tematické koncentrace tam asi zůstanou v těch hranatých závorkách až do konce. Hovořili jste o administrativní zátěži a o tom, jak ji překonat – je potřeba si uvědomit, že ESF Plus a sdílené řízení implementace předává velkou odpovědnost členským státům. Členské státy vytváří vnitrostátní pravidla na základě horizontálních obecných ustanovení a tato pravidla jsou občas přísnější než evropská úprava. ale pro orgány vytváří pocit bezpečí, protože Evropská komise se účastní zasedání monitorovacího výboru každého operačního programu, tak se vždy snažíme poukázat na to, že některé ty postupy by se daly zjednodušit. Mohla by vám dát spoustu příkladů, se kterými jsem se sama setkala, že prostě členské státy tak komplikují ty pravidla, že si člověk říká, jak to vůbec vládnou. ale dělají to v dobré víře chránit rozpočet a zabránit zneužívání finančních prostředků, ale prostě nemělo by to být na úkor toho, že se úplně zastaví implementace. Takže až naše kolegové půjdou na zasedání monitorovacího výboru a bude se hovořit o pravidlech provádění těchto programů, tak vždy budou, jako zatím vždy činili, diskutovat o tom, jestli to nestíží přístup především malých organizací k fondům. V nařízení o společných ustanoveních jsme navrhli řešení, že příjemci by měli dostat peníze do 60 dní od té doby, co předložili žádost o proplacení. V minulém programovacím období nám to členské státy prodloužily na 90 dní. To bylo společné rozhodnutí spolulegislátorů. My se to zase snažíme zkrátit, protože víme, že pro malé příjemce, pro malé organizace je důležité, aby ty peníze dostaly včas. Taky existuje možnost nastavit ty operace tak, aby prováděcí orgány, aby příjemci a organizace dostávali zálohy. Nicméně potom zase se hovořilo o potřebě finanční stability a podobně. Taky se snažíme zjednodušit možností jednoduchých nákladů. A to mohou použít řídící orgány vůči příjemcům, tedy nejenom vůči komisi, když posílají nám žádosti o proplacení výdajů. Může se to vztáhnout i na příjemce. Můžou to použít při proplácení výdajů příjemcům. Plně podporuji návrh i nadále bojovat proti nezaměstnanosti mladých. Zaznamenali jsme v Evropě snížení nezaměstnanosti na 12,9 průměru pro mladé. V roce 2018 nezaměstnanost mladých v Řecku byla 19,5 po 20 a vyšší je v Itálii, ne v Řecku. Nicméně iniciativa zaměstnanosti mladých to byla v podstatě restrukturalizační akce. V řadě členských států, když byla zavedena záruka pro mladé a když byly provedeny iniciativy finanční podpory, tak to v podstatě vedlo k zásadním změnám poskytování služeb mladým. A trvalo, než se to usadí a než se to bude moci nabízet lidem. Teď se snažíme přitáhnout ty nejméně aktivní mladé v Evropě a to přece není jednoduchá práce. Bude to těžké, budou se do toho muset více zapojit partneři, širší škála organizací, které mohou pomoci lidem, kteří ani nemají zájem dodělat si školu nebo najít práci, nebo si nějak nechat certifikovat kompetence. Máme tedy toto malé procento lidí, kteří ani nestudují, ani nepracují a na ty se musíme soustředit více. Pochopitelně, že mě může opravit budoucí komisař či komisařka, ale myslím si, že existuje způsob, jak oživit tuto záruku pro mladé a rozšířit ji na větší nástroj. Co se týče záruky pro děti, to je velice dobrý návrh. Tady proto nemáme ještě politický rámec. Byť tuto oblast podporujeme na základě doporučení z roku 2013 o investování do dětství. Takže vlastně máme politický rámec, ve kterém v tuto chvíli pro, podporujeme řadu opatření pro děti v Evropě, ale chceme, vytvářet, chceme vytvořit záruku pro děti o které hovořila nově zvolená předsedkyně komise. První pilotní projekty opatření podepsal parlament a bude probíhat studie proveditelnosti týkající se cílových skupin budoucích, jejich identifikace nejvhodnějších opatření. Takže ta politika se stále bude rozvíjet. Teď, co se týče sociálního začlenění. To se dá řešit různými opatřeními. Všemi 11 konkrétní, specifickými cíly. S tím, že nemůžeme zapomínat na to, jak zohledňujeme u všech těchto specifických cílů lidi s postiženími, ať už se jedná o přístup k zaměstnání, vzdělávání, sociálnímu začlenění. opatření sociálního začlenění mohou být podpořena i službami zaměstnanosti, tak aby tito lidi získali určité kvalifikace. Řada z vás hovořila o Evropském fondu pomoci pro nejchudší. Já mám tento fond ráda, je malý, ale snažíme se, aby byl lehce dostupný, aby byl flexibilní a aby odpovídal potřebám členských států. Nechali jsme tam řadu flexibilních možností pro členské státy, vybrat si cílovou skupinu, vybrat si ty podpory, rozhodnout se, jak se bude poskytovat tato podpora, s jakými eh, partnerskými organizacemi a zprostředkovatelskými orgány. Je to velice flexibilní systém a v některých členských státech byl velmi úspěšný. Členské státy, které alokovaly minimální částky tohoto programu chtějí navýsit, navýšit tyto částky budoucnosti, protože vidí, že má přidanou hodnotu. Kromě toho také hodnocení na půl cesty mělo proběhnout konce minulého roku a to také ukázalo, že to má velkou přidanou hodnotu. Tam je v tuto chvíli povinnost poskytnout nejenom hmotnou podporu, ale také doplňující opatření. My tady budeme používat tradiční priority ESF i u takovýchto doprovodních opatření. Takže ať už bude hmotná podpora v rámci konkrétně celé 11 naformulována, jakkoliv bude to pouze na tu hmotnou podporu, nebude to na eh, ta přidružená opatření. Navíc na to bude inteligentnější způsob, jak dosáhnout na vyloučené a učinit, pomoci jim učinit první krok zpátky do společnosti a pokud budou mít kapacitu a schopnost, tak dokonce do zaměstnání. Takže organizace pro potravinovou pomoc by neměly mít strach, protože se nebude tam snižovat rozpočet a určitě to bude přes ta 4%, jako je globální cíl komise. Dalším dopadem tohoto projektu, tohoto programu bylo, že jsme používali partnerské organizace jako kontaktní místa a zvýšili jsme jejich kapacitu. Oni si teď daleko víc věří, ale věří jim i eh, další možní dárci více. Jsou to organizace, které umožňují předávat podporu těm nejchudším. Samotná existence tohoto fondu v některých členských státech eh, ve východní Evropě pomohla vytvořit banky pro potravin, potravinové banky, organizace pro potravinovou pomoc. Je potřeba v některých členských státech je posílit, a přímá podpora, hmotná podpora pro děti by neměla jít sama o sobě. Měli bychom vždycky rozvíjet organizace, které poskytují a další zainteresované strany. Když zjistíme, že se špatně používají a zneužívají prostředky, tak s tím co děláme, probíhají kontroly, přerušujeme platby, necháme si vracet peníze v, závislosti na tom, jak velké porušení se jedná. A prostě mám za to, že máme zavedený velice dobrý systém kontroly na evropské úrovni. Zaznamenali jsme zásadní zlepšení fungování auditního orgánu. A proto jsme v tomto nařízení také navrhli, že pakliže máme spolehlivý kontrolní orgán v členském státě, tak bude méně kontrolovat Evropská komise. Co se týče sociální ekonomiky a sociálních podniků, tady by stálo za to zmínit, že některé členské státy mají více zkušeností, lépe vědí, jak rozvíjet sociální podniky a jak je podporovat, jinde to trochu chybí a máme tady ale také nadnárodní společnosti a ustávajícího programačního období jsme měli devět témat, v rámci kterých jsme diskutovali společné výzvy členských států. A u sociální ekonomiky zrovna máme několik velice dobrých příkladů, které spojíme dohromady a budeme je prezentovat. Souhlasím s tím, že monitorování a hodnocení jsou velice důležité. Máme-li dokázat, že tento fond je užitečný a efektivní. My máme společné indikátory týkající se výstupů a krátkodobých a dlouhodobých výsledků. Abychom byli schopni měřit nejenom výstupy, intervenční, ale v dlouhodobém hledisku po 6 a 12 měsících skutečný dopad. Někdo se ptal na udržitelnost iniciativy zaměstnanosti mladých z těch 2,5 milionu 1,1 Tam se musím, promiňte, podívat, teď se nespomínám přesně čísla. Já jsem říkal, že se účastníme monitoringu tohoto systému a že do něho také vstupujeme občas. Hodnocení probíhá pouze následně, protože členské státy nechtěly hodnocení v průběhu. Změníme ale reportovací systém. Nebudeme mít roční zprávy o implementaci, my jsme požádali členské státy, aby nám strukturovaně poskytovali co dva měsíce informace o pokroku implementace, a to jak ve finančních, tak ve fyzických smyslech. A tak, abychom měli informace v reálném čase o podpoře, kolika lidem a podobně. Naše společné ukazatele výstupu se zabývají třeba věkem, nejvyšším dosaženým vzděláním, dlouhodobosti nezaměstnanosti, je tam uvedeno pohlaví a myslím, že následně i třeba genderově to máme velmi dobře vyvážené, tu podporu. V podstatě skoro vždycky je to 50 tam 50. Intenzivně pracujeme na přípravě Invest EU. Generální ředitelství Employment bude mít na starosti a tu sociální část celého programu a připravujeme pokyny, které budou součástí pravidel pro využívání sociálních investic v rámci Invest EU. Máme za to, že tady existuje možnost, aby se doplňovaly fondy ESF a Invest EU v sociální oblasti. Aktivní stárnutí, všichni stárneme a máme za to, že jsme prací získali řadu zkušeností a dovedností. A jako příklad můžu uvést severské země, kde se opravdu toto stává vzorem. Od určitého věku staří lidé v závislosti na zdravotní způsobilosti pracují paralelně s mladými. V některých členských státech už to funguje. My máme tedy konkrétní cíl aktivního stárnutí a v rámci tohoto cíle je celá řada opatření, která se mohou podporovat z Evropského sociálního fondu Plus. A je v podstatě na členských státech, jak nejlépe dosáhnout tohoto cíle. Souhlasím nicméně s tím, že zkušenosti, které člověk získal 25 lety v profesi, jsou prostě nesrovnatelné a nedají se nahradit eh, jenom nějakou zpětnou vazbou či předání agendy. Měli bychom více využívat starších lidí, aby zapracovali mladé, kteří mají školy, ale nemají praxi. Takže takovéto programy určitě by se z toho daly podporovat. A už se to navíc v některých členských státech děje. Ne tedy všude, ale přesto. My to zavést nemůžeme. My máme omezené pravomoci vůči členským státům v některých oblastech. Snažíme se věci zjednodušit tak, aby oni to přijali. Po osmi letech práce s Evropským sociálním fondem se opravdu spokojená, protože mám pocit, že to změnilo život řady lidí. A myslím si, že ESF Plus bude pokračovat s novým heslem, na nikoho nezapomenout a musíme zajistit, že naše trhy práce budou mít dostatek pracovníků a kvalifikovaných pracovníků, takže prostě i to je součástí funkčnosti Evropského sociálního programu. Děkuji vám. Velmi vám děkuji, paní Suková. Ještě moje otázka na pana Kazu. Byla bych ráda, kdybyste si ještě vzal slovo na závěr. A vy jste, zda chcete udělat takové schrnutí, ne, žádný problém. Takže já vám také za sebe děkuji. Myslím si, že je jasné, jak důležitý je tento eh, fond a eh, nemělo by docházet ke krácením a snižováním, tak aby právě ty menší obce nebo menší zúčastněné subjekty a menší struktury mohly také využívat těchto prostředků. Takže vám přeji i nadále hodně úspěchu. Tímto bych uzavřela bod týkající se fondu ESF+, a blížíme se k závěru naší schůze. Má za, naší, za nás už nemáme žádná další sdělení nebo žádné další, kromě toho, že 4. prosince se bude konat naše příští schůze. Děkuji vám za účast a přeji vám hezký večer a ještě jednou děkuji.